Takže nejdříve přijetí pořadu jednání. Souhlasíte-li, tak je přijat. Jako vždy naše zasedání přenášíme po internetu a dnes máme 23 eh, jazyků. První je, budeme hlasovat Podle dobré eh, tradice předsedy Buska to ověříme. A zeptám se vás, eh, jestli rádi pracujete na ITRE. Takže uvidíme, jak to bude vypadat v systému. Takže máte rádi ITRE? Končím hlasování. Dobrá, tak vám děkuji. Nefunguje vám kartička. Možná, eh, že eh, to bude něco jiného, pane předsedo, protože máte jinou kartičku, to je ta stará. Budete potřebovat novou. Dobrá, tak to si vážíme. Tak můžete hlasovat rukou a my vás přepočítáme. Takže eh, pozměňovací návrhy k rozpočtu, k obecnému rozpočtu Evropské unie na finanční léta 2000, rok 2020 všechny eh, oddíly. První hlasování bude en blok k obnovení mm, pozměňovacích návrhů k návrhu rozpočtu. Takže kdo je pro tento blok? Hlasujeme rukou. Eh, proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď budeme hlasovat pozměňovacích návrzích jeden po druhém. Začneme s 5065, i tedy 5065. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. I tedy 5066 a 5083 jsou tožné, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. I tedy 5168. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? SAD, já eh, tam jsem neviděla. A je, jste pro? Jste pro? Takže to věříme. 51,68. Ověřme to elektronicky a zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. 5049, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 5050, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 5167, eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. 5167. Zahajuji hlasování, končím hlasování, téměř končím hlasování, teď už je to úplně ukončené, zamítnuto. 51 65, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 5084, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. 50, 91. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, ověříme. 50, 91. Končím hlasování. Přijato. 5068 a 5093, kdo je pro? 5068 a 5093 nejsou totožné, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to. 5069, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to. 5047, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to. 5098, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 50-70. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. tři, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 50-92. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto. 50-95, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, a zamítnuto. 51-27, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 51-28, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 51-29, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 50-53, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? 50-53. Kdo je pro? Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 51.04. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ověříme. 51.04. Končím hlasování. 5013, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 5105, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto. 5014, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato 50-85. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zabít tuto. 51-06, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. 51-06, ověřujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 50-71, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 50-16, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 51-07, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 50-72, kdo je pro? proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 5017. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 5108. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 5073. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto. 5018. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A Přijato. 5086. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 5109. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 5110. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 5087. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 5019. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. 5096. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 5111. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 5074. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 5112. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 50-20. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 50-54. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. 51-13. Odpadá. 50-78. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 51-14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 50-75. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 50-22. Kdo je pro? Kdo se zdržel? Kdo je proti? Eh, přijato. 50-46. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak to jsem moc dobře neviděla. Mám na ruce, takže 50-46. ještě jednou, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 5071. A kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto. 5089 a 5130 dohromady. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto. 5023. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? přijatom? 5080 a 5131 jsou dohromady. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 5024, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, A přijato. 5132, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 5133, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 5134, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, A zamítnuto. 51.15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pověříme. Možná, že ano. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. SAD má o jednoho navíc. Takže někdo musí uh, vysunul kartičku. Přijato. Teď přicházíme na 5099. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Podpora další, takže 5056. Kdo je pro? Kdo je proti? SAD je pro takže přijato. Padesát sedm, kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 50. 1,35. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 51,36. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. 51,37. Kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto 51,38. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 50,36. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 51,39. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 50,37. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 51,40. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 51, 41, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnu to. 51, 42, kdo je pro. 51, 42. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnu to. 51, 69, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnu to. 51, 17, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnu to. 51, 43, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 44, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 45, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 77, Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. 77, Kdo je pro? Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Padesát jedna sedmdesát osm, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto. 51, 53, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 51, 73, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 50-58. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 51-54. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 50-59. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 51 20 a 51 56, kde je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 50-90. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 50, 81, 51, 40 a 51, 80. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 50, 82. Kdo je pro? Je to stejné jako 51, 48 a 51, 81. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 51, 49. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 51, 50. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 51, 51. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 50, 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 51.01. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Neviděl jsem všechny ruky, ruce, takže ověříme 51.01 za hlasování. Končím hlasování. Zelení mají o jednoho navíc. O jeden hlas tedy. Takže jedno, jeden prosím vysuníte. Teď je to v pořádku. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže budeme hlasovat o 50, 62 a 51, 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Zase nejsem schopná eh, to určit, takže 50, 62, 51, 23 elektronicky. Končím hlasování. Přijato. Předtím se neviděla vaše ruce, tak se omlouvám. 50-63, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 51.25, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Takže teď pilotní projekty a přípravné kroky. 51.26.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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? SAD je pro nebo proti? Takže přijata. 51,60. 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo, je, kdo se zdržel? Přijato. 51,62. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 51,57. Kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 51, 75, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 51, 59, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 51, 79, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 51, 71, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 51, 82, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, SAD. Přijato věříme. Takže věříme 51.82. Zahajuje hlasování. Teď EPP má o jednoho navíc. Teď je to v pořádku. Končíme. A zamítnu to. 5077, kdo je pro? proti, kdo se držel a zamítnuto. 51, 55, kdo je pro, proti, zdrží, uh, eh, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 51 46. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 51.66 Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 51.74 Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 51.76 Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A toť vše. Ukončili jsme tady hlasování. A teď eh, k dalšímu bodu na našem pořadu jednání a to číslo 5. Prezentace studie eh, politického oddělení A, hloubková analýza nasazení páté generace mobilních sítí. Well, if you want to take your seats, then we can start. Zajměte prosím svá místa, abychom mohli začít. Colleagues, my dear colleagues. Uh, if you want to take your seats, please. Zajměte prosím svá místa. What's his name? If everyone uh, take the seat, then we can start our Ještě jednou vás prosím, abyste zavěli svá místa. Úvodem bych chtěla uvítat pana doktora Colina Blackmana a pana Simona Forge, autory studie, kterou eh, připravil eh, Policy Department na žádost výboru ITRE. Dr. Colin Blackman is direct Pan doktor Kolik Blackman je ředitel eh, Comfort Associates, má za sebou 30 let eh, zkušeností jakožto editor a konzultant eh, v politice a regulaci telekomunikacích v digitální ekonomice. Byl původně také editorem telekomunikační politiky a digitální politiky, regulace a zprávy a také seniorní výzkumník v Centru evropských politických studií CEPS. Tam měl na starosti jako ředitel digitální fórum. Pan Simon Forge eh, má také více než 30 let zkušeností v informačních průmyslech. Působil hlavně ve Francii, Spojeném království a Itálii. Eh, je ředitelem eh, SCF Associates LTD. Tam se specializuje na ekonomické dopady modelů nových, nových rádiových a computingových modelů je inženýrem, absolvoval univerzitu v Sussexu, a analýza, kterou nám dnes představí, představuje hloubkové proskoumání a srovnání použití 5G v EU a dalších vůdčích ekonomikách, konkrétně USA, Číně, Japonsku, Koreji, Singapuru a na Tajvanu. Myslím si, že načasování analýzy je eh, ideální, protože Eh, se začíná se nasazením 5G, byť ještě nejsou eh, dokončeny standardy a eh, případové studie jsou zatím nejisté, stejně to, jaký bude počet uživatelů, nových uživatelů Nejdříve eh, promluví naši hosté, potom eh, koordinátoři a další členové. Řeknu vám potom, kolik budete mít času. A samozřejmě na závěr eh, oba experti zodpoví vaše otázky. Začneme panem Blackmanem. Prosím, máte slovo. Dobré ráno, dámy a pánové. Děkuji za přivítání. Já jsem pan kolega Blackman, tady je můj kolega Simon Forge. Jak je to s 5G? Je to poměrně složité. Já se pokusím to zjednodušit. Poskytnu vám stručnou prezentaci, která se zaměřuje na tři věci. Nejdříve vám poskytneme um, určitý kontext o uh, mobilním telekomunikačním uh, odvětví, jaký to má dopad na 5G, potom řekneme, jaké je naše hodnocení toho srovnání EU a dalších vůdčích ekonomik USA, Číny a dalších azijských zemích, eh, co se týče vývoje 5G. A potom vám také předložíme naše doporučení k 5G, jak můžete poskytnout v následujících letech lepší podporu 5G. Když budeme přemýšlet o odvětví eh, mobilních telekomunikací, ještě předtím, než zde bylo 5G, tak eh, za posledních 30-40 let jsme zaznamenali eh, velmi stabilní situaci. Počet mobilních operátorů sítí se trochu měnil nahoru dolů, ale nějak výrazně. To též platilo pro dodavatele vybavení a mm, jednotlivých součástí. Objevilo se tam pár nových měn, protože některé pospočnosti se rozdělily, některé fuzovaly, ale v podstatě nešlo nějaké velké změny. Eh, stupeň vertikální integrace mezi eh, službami a infrastrukturami se také nějak zvlášť nezměnil. To znamená, situace byla poměrně stabilní, přežila eh, přechod z analogového eh, na digitální eh, přenos přes, těch, přes ty čtyři generace různých technologií. U 5G ale vidíme potenciál mnohem více výraznějších nebo rušivějších technologií, které teď přicházejí do tohoto obaru. Já předám slovo Simonovi, aby vysvětlil, proč tomu tak je. Děkuji za slovo. Je pro mě potěšením a čest zde dnes být. A chtěli bychom se podívat na odvětví 5G a přístup eh, vstupu na trh a marketingu. Asi takým klíčovým poselstvím, které je velmi důležité, je, že ten závod 5G, jak se tomu často v novinách říká, v tisku říká, tak eh, jak je tomu u mnoha velkých projektů, tak je to jednoduše o penězích, o zisku. Vše je o zisku, o vlastně obnově poměrně stagnujícího eh, průmyslu nabídky a mobilní operátoři, a ta hodnota v Evropě vlastně se snížila pro ně. Eh, je to dáno nejrůznějšími tržními podmínkami, ale pořád jsou jejich zisky dobré někdo se neblíží bankrotu. A my jsme zaznamenali velký tlak ze strany dodavatelů. To znamená, je to tlak na straně nabídky, nikoliv na straně poptávky. Telekomunikační odvětví, já jsem tam sám působil, je <clears throat> vyhlášené tím, že protlačuje určité své koně v uvozovkách a naopak někteří potom selhávají, nemají podporu. A je tady záznam v historii, že se často podporují technologie, které ale nikam nevedou. A ten závod 5G musí v nejdůležitějším způsobem vlastně převzít vlády. K tomu se ještě dostaneme. Jde o národy, kde eh, vlastně eh, nabídka, a nehovoříme už o podnicích, ale hovoříme, hovoříme o národech nebo zemích. A když se podíváme na 5G a podíváme se na makroekonomickou situaci, tak eh, to vypadá, že to bude ekonomický závod a o to zde jde, pokud vůbec o něco. A mobilní technologie obecně jako taková vždy vykazovala tyto rysy ekonomického závodu. Jaký je eh, stav eh, průmyslu eh, v telekomunikacích ve světě? Když se podíváme na tu stranu nabídky, tak vidíme, že průmysl prodalo 3G, potom 4G, hm, prodali tu pokročilou verzi LTE a vydělali na tom, ty peníze utratili, vynaložili. A teď je zde eh, hospodářská soutěž, je zde konkurence, přichází zejména z Číny od Huawei. Oni vám nabízejí velmi levné akce, protože mají eh, nízkonákladový kapitol, eh, jsou schopni tedy přijít s takovými nabídkami a dochází k těmto změnám. Ta, v té hlavní rovnici uvnitř telekomunikačních nabídek a oboru a je zapotřebí vlastně znovu rozvířit trh, eh, prodat eh, nové vybavení a tou odpovědí na tuto potřebu rozvířit trh je 5G. Na druhou stranu pro eh, mobilní, pro operátor mobilních sítí MNO je to načasování špatné, protože jim chybí investice, banky, a já sám jsem tam také působil, tak vlastně je klíčové, abyste měli ehm, podporu banky, ať už jde o financování. Tak eh, na druhou stranu banky se nejsou jist tím, zda sázka eh, na 5G je pro ně eh, sázkou na jistotu, nejsou se tím jisty. A investoři nevidí obchodní hodnotu 5G. Operátoři mobilních sítí tam vidí určitou uh, možnost v internetu věcí, IoT. Mm, tam jde o velké průmyslové sítě, jejich provozování. My jsme udělali průzkum v Ázii mezi devíti vertikálními sektory. Eh, ptali jsme se na to, zda bych si chtěli koupit 5G a bohužel ta odpověď nebyla tak pozbudivá, jak bychom si byli bývali přáli. A reakce, které se nám dostalo mezi těmi vysoce industrializovanými subjekty, byla taková, že mají velmi pokročilé produkční procesy, elektroniky, zpracování eh, potravin a tak dále. A říkají, my už vlastně máme vše, co potřebujeme, ty nástroje máme, máme velmi eh, levné sítě a nejsme si jistí, co navíc na 5G můžeme eh, nabídnout, ale jsme si jistě naopak tím, že eh, to není dokončeno, že to má své limity a že to bude, že to bude stát více peněz. Může to mít potenciál nových eh, zdrojů příjmu, ale je zde celá řada překážek a pro dlouhodobé smlouvy jejich podpis tady chybí v průmyslu důvěru. Je zapotřebí integrovat sítě a některé eh, z největších operátorů mobilních sítí možná budou kupovat eh, ty integrátory. To znamená, pokud chcete na ten trh vstoupit, tak musíte eh, k tomu mít ještě novou, nové spektrum dovedností. Jak jsem řekla, dodavatele chtějí rozvířit trh, ale operátoři mobilních sítí nemají na to prostředky. To znamená, je to věc, která čeká na eh, vlády. Bohužel situace je taková, že bychom mohli říct si obne ignotum pro magnifico, jinak řečeno, čím větší celková neznalost nebo ignorance, tak o to více ohromující může být velikost té nabídky. A 5G toto splňuje. Je to taková No, předváděcí technologie, říkám, my jsme digitální eh, národ, eh, daří se mi, pojďte ke mně, budeme do vás investovat. A my jsme spolupracovali s vládami, které toto berou velmi vážně, chápou, že to může být přitažlivé pro další investice. Například to může přitáhnout eh, investice do elektrických vozů, mm, baterií a tak dále. Takže se na to dívají z pohledu jiných technologií, pro které mohou přitáhnout investice. Zaznamenáváme to, že 5G eh, není eh, náhradou poslední generace LTE, ale jde o rozsáhlé rozšíření, velmi komplikované. A obtížně můžeme říci, jak se toto bude realizováno rychle. Číňané se na to dívají na věc, která bude trvat 10-15 let, možná ještě déle. Eh, frekvenční pásma jsou velmi nová. Díky, eh, díky pokrokům v radarové oblasti za druhé eh, světové války sedíme zde dnes, máme tu technologii, kterou máme. A tento typ technologie už vlastně existuje poměrně dlouhou dobu, ale nikdy nebyla využita v oblasti mobilního odvětví tak, jak se tomu děje nyní technologie šíření, více uh, uživatelů uh, výstupů pro um, aktivní antenové systémy AAS, to znamená, můžete hovořit s, spousty, se spoustou lidí zároveň, velmi efektivně. Uh, hustota uh, hovoru může být mnohem vyšší. Uh, předchozí generace technologií, já jsem hodně pracoval na 3G, tak eh, tam to trvalo tak 5 až 7 let, to spuštění, a toto může být mnohem delší doba spuštění. Číňané si tedy určitě uvědomují tu technickou přítomnost, když se vrátíme do roku 2015. A už v roce 2015 říkali, že eh, vlastně to spuštění by mohlo trvat až do roku 2030. Říkáme v podstatě to, že máme zde dva obchodní modely, o kterých se většinou hovoří. Za prvé, mm, síť 5G jakožto náhrada současné technologie, což je eh, mnohem jednodušší typ obchodního modelu. Vidíte, zda to lidé skutečně potřebují, zda tam vidí skutečně rozdíl v rychlosti, které se jim dostaví a zda jsou ochotní za to zaplatit. Tak jde o jinou technologii, která používá mnohem eh, vyšší eh, kmitočety, používá eh, větší hustotu a desetkrát, stokrát více eh, tam je eh, těch buněk na tu eh, jednotku. Potom ten druhý obchodní model, o kterém už jsem se zmínil, je internet věcí. A to je mnohem komplikovanější. Můžeme to uplatnit na celou řadu oblastí ale uvidíme, zda eh, se to skutečně stane realitou nebo ne, nebo zda to je příliš dobré pro to, aby to bylo pravda. Jaký jsou globální hráči, kdo to je, jaká je jejich pozice? A zde bychom měli spíše přemýšlet o zemích, což bylo také vlastně tématem našeho uh, průzkumu. Ten závod 5G. Jsou tady různé země výrobci, ty se zaměřují opravdu na to, aby vydělali peníze celosvětově, aby na této technologii vydělali. Potom jsou eh, země spotřebitelů, kteří budou tuto technologii kupovat. A potom eh, jsou tam zastoupeny obě stránky, výrobce i spotřebitel. Čína je výrazně zastoupena obou oblastí, stejně jako Japonsko. Jižní Korea je převážně výrobcem. A podíváme-li se na první tři, tak eh, Spektrum, což je Eh, což je velmi eh, drahá věc, tak to se dostalo k třem hlavním operátorům. A potom tady mám ještě vertikální odvětví, mám společnost Skutra Kusin, eh, budou mít síť e-commerce. V USA mm, ty nejsou až tak napřed, byť tvrdili něco jiného. A situace v EU je poměrně pokročila jak v oblasti výroby, tak ve spotřebě. V tabulce máme také Tajvan. Mm, oni hrají velkou roli v výrobě pro TSMC, to je hlavní společnost, která tam vyrábí a jsou nedílnou součástí tajvanské ekonomiky. A potom zbývající část světa bude převážně eh, spotřebovávat. Co je eh, motorem pro tuto politickou hospodářskou situaci. V podstatě tady máme tři hlavní prvky. A máme zde tlaky ze strany nabídky pak tady máme vládní průmyslové politiky a potom otázka, zda to akceptují eh, operátoři mobilních sítí, zda akceptují ty nové technologie, investice do nich. To znamená, skutečně to bude fungovat. Eh, v Číně a Japonsku tam eh, operátoři nemají na výběr, MNO musí tu nabídku akceptovat. To znamená, vidíme tady ten azijský výrobní model, kdy je, je motorem je vládní průmyslová politika, já jsem se nadívala na situaci v roce 2007, zkoumala jsem, jak Korea zvládá inovace, tak aby měli poslední generaci, eh, tehdy šlo o 3G, chtěli to aktualizovat na LTE eh, e. a bylo velmi zajímavé to sledovat. Oni prodali spektrum, ale eh, je tam výrazné zdanění, tedy daňová podpora těm operátorům, kteří si eh, vybudují své sítě. Potom máme americký model, kdy je vlastně eh, vytvářen je tlak ze strany eh, mm, nabídky, to tlak na operátory a model EU, kde zde nabídková strana tlačí na vlády a členské státy i na operátory mobilních sítí. Takže je tady vlastně velký marketingový tlak v Evropě, stejně jako ve zbytku světa, pro 5G. Ale jde o to technologii. Ta situace je mnohem komplikovanější, než to bylo doposud, ale jde o obrovské množství peněz. Střední, krátkodobý výhled je 5G eh, je vlastně doplněním ostatních mobilních eh, generací nebo technologií, zejména Wi-Fi. Mm, půjde vlastně o, velmi, o velkou hustotu těch malých buněk. Eh, dlouhodobý výhled, což je věc, která by měla zajímat Evropu, tak vlastně budou zase ty nové technologie v mnoha oblastech. Můžeme se podívat na to, jak se na to dívá Čína, k tomu se ještě vrátíme. Takže eh, stojí za to eh, do toho investovat, stojí za to investovat do výzkumu a vývoje. Jaké jsou klíčové závěry? Mm, to je eh, snímek, který jsme převzali z jiné prezentace. Máme zde nejasné obchodní modely, to je první závěr, jsou velmi vágní, vysoce rizikové, tržní poptávka je poměrně nejistá a my netušíme, co se bude dít. Technické výzvy eh, v této oblasti jsou minimálně rozsahem mnohem obtížnější než u předchozí generace. Není tedy zatím jasné, kdo bude investovat, kdo to zaplatí a kdo si to koupí. Ehm, ten stroj je velmi mocný. Je otázka, co takové ty císařovinové šaty, je zatím něco nebo není. Je císař nahý nebo není? Obleče se nebo ne? Jaké je naše doporučení? Ehm, dlouhodobý výzkum v oblasti technologie není jasné, jak to bude šířením, podrobné studie obchodních eh, modelů, to je naprosto klíčové. Základním problémem obchodních modelů jsou náklady, které jsou příliš vysoké. To znamená, ty je třeba snížit. Technologie musí být mnohem méně nákladné, ale je to těžké, protože technologie jsou velmi komplikované. Potřebujeme politiku pro eh, sítě 5G, pozbuzovat investice do infrastruktury, do sdílení. A v některých zemích eh, můžeme pozorovat, a například eh, to vidíme do určité míry také v Singapuru, a teď se to děje také v Číně, tak tam vidíme jednotlivé sítě 5G, které mají snížit eh, náklady pro operátory. Oni by potom eh, působili jako poskytovatelé služeb, eh, kromě tedy vlastních provozovatelů těch sítě. To znamená, doufá se, že potom dojde ke koordinovanému úsilí a EU e dohod. To znamená, aby tam bylo spuštění bez nějakých nutných povolení a šlo by o menší buňky napříč různými členskými státy. Děkujeme mnohokrát za velmi zajímavé prezentace. Vážení kolegové, máme určité spoždění, musíme tedy eh, omezit eh, řečnickou dobu. Začním s koordinátory, zástupci. Nejprve paní Karvajo, každý dostane dvě minuty. Paní Karvajo, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. A děkuji také za velice zajímavou studii eh, Chtěli bychom nejprve zdůraznit význam 5G, eh, především pro Evropu, eh, pro konkurenceschopnost evropského hospodářství, aby se Evropa stala globálním lídrem právě v této technologii. Mám dvě otázky. První, eh, tak jak jste zmínili ve studii, že velikost domácího trhu má klíčový význam. A v této fázi, kdy zatím není dokončena standardizace, bude velice důležité udělat maximum proto, aby existoval silný evropský otevřený trh, aby tam nedocházelo k rozdrobení. Překvapilo mě, že to není výraznějším doporučením na závěru vaší zprávy. A Druhá otázka z toho v podstatě vyplývá. Je to otázka ohledně vztahu s USA a Čínou. Jsme si vědomi toho, že různé členské státy k tomu přistupují jinak konkrétně, že jsou velké rozdíly, co se týče vztahu EU-Čína. A jakým způsobem si myslíte, že to ovlivní eh, vývoj silnějšího evropského trhu a jakým způsobem to třeba může vést k další fragmentaci? Co si o tom myslíte? O strategiích ke spolupráci s třetími zeměmi, které mají vůči postavení v technologiích. Jak by k tomu měla přistupovat Evropská unie? Děkuji. Děkuji. Nyní pan Nika. Děkuji vám, děkuji také za prezentaci. Eh, já mám otázku, zmiňujete na začátku nedostatek standardizace a chtěl bych se zeptat, jak by bylo možné realizovat eh, mnoha miliardové sítě, když nevíme přesně, jaké budou specifikace. Eh, víme, že v mnoha zemích teprve probíhá výběrové řízení. Eh, jaké spektrum tedy nabídnout v těchto výběrových řízeních, když víte, že není dostatečná technologická vyzrálost, kdy nevíme, která pásma budou vhodnější pro nasazení sítí 5G? A druhá otázka, kterou bych chtěl položit – Eh, věříte v to, že Evropská unie zde bude mít jednoznačný přístup, protože my jsme v minulém funkčním období eh, pracovali hodně pro rozvoj sítí 5G, zdůrazňovali jsme nutnou připravenost, eh, apelovali jsme na členské státy, aby vytvořili náležité podmínky. Ale jak vidíte výsledky? To samozřejmě hovoří eh, o tom, jaká je současná situace. Jak vy se díváte na současné podmínky v EU z hlediska 5G? A také, když zmiňujete nedostatečnou chuť k nasazení 5 5G eh, z hlediska podnikatelského záměru a podobně. Ne všichni vidí eh, tyto obchodní možnosti, ale nedostatek aplikací. Eh, otázka, která se naskýtá, je, zda vůbec 5G potřebujeme. To je možná zásadní problém. To, co vnímáme jako nedostatek chuti k financování takových projektů. A čtvrtá otázka, otázka se týká Huawei. Jak vnímáte eh, postoj k firmě k Huawei? Má být ošetřena odděleným nařízením, oddělenými přes eh, postupy z hlediska eh, toho, jak s nimi spolupracovat. V každém případě děkujeme moc krát za vystoupení paní Dlabajová. Pan Flego má několik otázek. Zanimljivoj prezentaciji u kojoj smo uživali. I... Děkuji mnohokrát za tuto velice zajímavou prezentaci. My jsme vám velmi rádi naslouchali vzhledem k tomu, že put his headphones. No, go ahead. Okay, thank you. Dakle, imao sam iskustvo biti u Kini i vidio sam baš u sjedištu. Ja sam měl tu čest eh, dostat se do Číny, navštívit centrálu Huawei a viděl jsem, jak výrazně čínská vláda svoji firmu podporuje především ve výzkumu a vývoji. Já si myslím, že Evropská unie by měla mít vůči postavení a právě proto bychom měli investovat do výzkumu mnohem víc. A Rád bych na tomto místě eh, položil otázku, když se podíváme na 5G a na základnové stanice vysílače, tak právě tady vyvstává otázka ochrany zdraví. Proto se chci zeptat, zda existují výrazné standardy co se týče součas, proti současným technologiím, zvláště co se týče možného vyzařování z těch základnových stanic, nebo je to pouze otázka marketingu? Děkuji. Pan Buchner? For the Greens, Mr. Buchner. Zelené, pan Buchner. Eh, Já se omlouvám, neslyšel jsem své jméno. Nejdříve ehm, bych se dotknul toho, že obchodní zájmy eh, tady jsou velice hmatatelné. Eh, cituji pana Bajnyho, eh, který v roce 2014 řekl v Bundestagu, chtějí informace o všem. Je to opravdu totalitární přístup, který jsme zatím viděli jenom u diktatur. My jsme eh, se eh, odklonili od eh, souběru dat pro krimin- ohledně kriminality k sběru dat o 7 miliardách lidí na naší planetě. A to je možné jenom z pěti gény, to to jenom otázka a tajných služeb, ale je to obrovský komerční zájem. Myslím si, že ten nesmíme podceňovat. Ten bude daleko širší než jenom ty investice. A závěrem, tohle samozřejmě souvisí eh, s eh, no, ovlivňováním eh, těch politických zájmů i obchodních zájmů. Vůbec se tady nehovořilo také o zdravotních škodách. Dnes víme od devíti už dost kvantitativně o alespoň dvou mechanismech, kterými je 5G škodlivé. To jsem tady neslyšel. Už dnes jsou tady zdravotní problémy. Já si myslím, že to je aspekt, eh, který eh, vůbec nemůžeme přehlížet. A závěrem v té zprávě chybí eh, mi alternativy, pokud jde o přechod na vyšší frekvence. Tady každopádně se nabízejí nové aspekty. Děkuji. Thank you very much, Mr. Borkia. Děkuji, pan Bork, prosím. Děkuji za slovo, děkuji také řečníkům za skvělou, velmi jasnou prezentaci. Já myslím, že kolega Buchner z části řekl také to, co jsem se chtěl zeptat i já. Máme zde veřejný názor, nebo názor veřejnosti, kde panuje velká obava, která by se týkala dopadů na eh, eh, zdraví, pokud jde o rozvoj sítí 5G. A chtěla jsem se zeptat profesora, zda jste řešili i toto, zda jste případně vypracovali nějaké řešení nebo zda máte nějaké návrhy, studie na toto téma. Myslím si, že byly položeny, nebo byly položeny nějaké otázky také Evropské komisi v této věci. Potom druhá otázka, ta se týká tématu digitální závislosti, zejména u dětí, nebo je to věc nižšího věku zejména. Studie analyzuje také téma digitální závislosti, zejména u dětí. Děkuji. Thank you very much. Mr. Krasnodebsky. Děkuji, pan Krasnožebsky. Eh, děkuji bardzo. Já mám... Děkuji vám. Já mám eh, dvě otázky. Eh, jedna se, se týká otázky, které už se kolegové dotkli. A sice síť 5G bude hustší než do posud, bude třeba postavit více stožárů. Jak to bude ovlivňovat normy o elektromagnetickém vyzařování? bude třeba eh, tam zvýšit ty normy. U nás je to třeba přísnější než v řadě jiných eh, zemí EU. A samozřejmě se to eh, váže s sociálním nebo s přijímáním společnosti, pokud je o výstavbu té infrastruktury. A potom je tady druhá otázka, které jste se nedotkli. Naše vláda nedávno podepsala deklaraci společně s Spojenými státy to je tady otázka té rivality, o které eh, jste mluvili. A sice jak zajistit, aby ta eh, síť 5G byla bezpečná. Hovořili jste tady eh, trochu o jiném aspektu rivalizace. Je tady určité znepokojení s působností čínských firm. Takže se vám ptám, jak eh, zajistit eh, bezpečnost eh, v této technologii. Thank you very much. Děkuji. Nyní se chci zeptat, kdo se ještě chce přihlásit, protože uzavírám seznám řečníků. Ano. Jedna minuta. Paní Del Castillo. Děkuji mnohokrát. Ehm, byla to výborná zpráva. Samozřejmě to je záležitost velmi potřebná, ale vzhledem k tomu, že jsme v situaci, kdy eh, se vlastně eh, zvíře samo zraňuje. Zdá se, že hovoříme o 5G, ale ve skutečnosti eh, si vzájemně škodíme tím, že se nedokážeme rozhodnout. Kromě eh, problémů jsou s Amerikou a dalšími, je však také řada záležitostí, které nejsou dořešené z hlediska infrastruktury, například kot elekt kodex elektronické komunikace, kde například jsou pokyny pro ehm, nasazování těchto systémů a podobně. Nicméně k tomu je potřeba navrhnout dvě, tři opatření, o které by se rozhodnul. Pokud byste se měli rozhodnout pro krátkodobé opatření, pro co byste se rozhodli? Týkalo by se to financí nebo infrastruktury? Právě eh, teď, když vystupujeme v Evropském parlamentu, by bylo dobré, kdybyste nám v tomto směru poradili. Děkuji, paní Komala Natry. Děkuji mnohokrát. To bylo velice zajímavé, ačkoliv to znělo skeptičtěji než to, co slýchám. Jsem velice ráda, že tedy to eh, zač- podpoří rozpravu. Eh, možná chcete ještě vysvětlit, proč ehm, jste tak skeptičtí. Eh, a i přesto vaše doporučení zůstávají pro 5G. Když sleduji situaci posledních pěti let, je vidět, že 4G vedlo k dobré adaptaci, vytvořil se digitální ekosystém a nejsme jenom národem uživatelům. A to, to riziko tady souvisí s tím, že Eh, technologie bude v jednom místě, obsah zcela jinde, uživatele ještě jinde. Když eh, hovořím o tom, jak existující eh, operátoři se nedokáží přistup, přizpůsobit. Zajímalo by mě, jak vypadá celá oblast digitální ekonomiky. Tady eh, to vypadá, jako byste se zaměřovali jenom na infrastrukturu. Ale pokud Evropa zaostává, tak inovace ekosystémy vznikají jinde a jinde se formují národy uživatelů. To je téma, které bych tady chtěla nadnést a chtěla bych zdůraznit, že logickým pokračováním by bylo trvalé investování do těchto sítí, tak aby 5G se objevilo automaticky. Pokud přestanete investovat, tak samozřejmě bude velký problém eh, tyto sítě eh, rozvést. Eh, pan Pekarajnen, jedna minuta. Já bych rád hovořil ve své mateřštině, ve finštině. Nechám vám pár vteřin na nasazení sluchátek. Děkuji za velice zajímavou prezentaci. Pochopil jsem, že 5G v praxi znamená, že signál ze základnový stojanic půjde eh, na eh, kratší vzdálenost než při využití 3G nebo 4G. V Evropě je mnoho eh, oblastí s řídkou hustotou zalidnění a to pak vyvolá velké problémy pro infrastrukturu, pokud chceme zajistit pokrytí celé Evropy. Pokud Evropa má být součástí informační společnosti, jaké výzvy vidíte právě tady? Když hovoříme o implementaci 5G, znamená to, že bude potřeba realizovat zásadní investice do nových základnových stanic? anebo naopak tady žádné problémy nepředpokládáte. Co si o tom myslíte? Děkuji. Děkuji a nakonec paní Paulus. Děkuji mnohokrát za velice zajímavé postřehy. Za vaši studii. Jedna věc, která je důležitá, mě však chybí, a to je udržitelnost když si uvědomíme, že celkovým cílem musí být transformace na uhlíkově neutrální ekonomiku a to musí proběhnout rychle. Proto by mě zajímalo, zda máte odhady, co se týče potřeby surovin Eh, když by 5G měla být nasazena po celé EU, ať už jde o vytváření fyzické infrastruktury či její provozování, eh, jak to bude pak eh, zapadat do cíle klimatické neutrality. Děkuji. Děkuji vám, vážení kolegové. Nikdo jiný se nehlásí. Takže kdo si vezme slovo pro odpověď? Prosím, pan Blackman. Děkuji mnohokrát vám všem za zájem o naši studii. Děkuji také za vaše otázky, které skutečně pokrývají velice široké spektrum. Ehm, já některé z nich zodpovím a pokud něco nezodpovím, zodpoví to Simon. Nebudu postupovat ve stejném pořadí, jak jste otázky kladli, ale jedna otázka, kterou jsme zatím nezodpověděli, a to je, k čemu 5G skutečně slouží. Eh, a eh, z toho pak vyplývá řada důležitých aspektů. Mm, Průmyslová odvětví jsou velmi orientovaná na vyhledávání nových oblastí zisku, ale tady eh, není jasné, co tato technologie má přinést. Je mnohem komplikovanější než dřívější technologie a řada technických komplikací zůstává nedořešena. Samozřejmě zatím se to testuje a podobně. Nicméně rozhodně to není něco, co by bylo nutné uspěchaně zrealizovat v krátkodobém horizontu. Uvědomme si eh, také naše skeptická slova eh, na začátku. Nepochybně se dá očekávat, že tato technologie přinese velké výhody, eh, ale Eh, uvědomme si, my jsme zatím ve fázi výzkumu a vývoje a když eh, operátoři hovoří o nasazení 5G, tak ve skutečnosti eh, to není realizace sítí 5G, jak je známe, je to spíše 4,5G převlečená za 5G. Takže ve skutečnosti to nesmíme uspěchat. Musíme si samozřejmě udělat svůj výzkum, ve skutečnosti se tomu věnovat více do hloubky a nenechat se vtáhnout jenom e, k tomu, že budeme vyhazovat peníze na dobrodružství, jejichž výsledek e, e, nikdo úplně přesně nezná nebo nezná, zda tam vzniknou skutečné přínosy. To je záležitost, na kterou nesmíme zapomínat, ale zároveň to dále zkoumat plánovat, investovat a e, hodnotit. To je hlavní e, sdělení, které chceme přednést. A pak také řada z vás zmiňovala potenciální dopady na zdraví. V naší stručné zprávě se této problematice do určité míry také věnujeme. Já pak dám slovo Simonovi, aby se k tomu vyjádřil podrobněji, k těm zdravotním otázkám, protože samozřejmě eh, my eh, se tomu věnujeme ještě v souvislosti s dalším projektem, na kterém pro Evropskou komisi pracujeme eh, který se týká nařízení malých mobilních mobilních zařízení, které eh, small cell, které eh, chceme eh, proskoumat, zda se mohou nasadit. A teď Simon. Já se chci věnovat otázkám, které se věnovaly mezinárodním vztahům to tady bylo zmíněno, protože hovoříme o nové generaci velice důležité technologie. Technologie je důležité pro celý svět. A když eh, se podívám na mediální reakce, eh, když vidím plán 5G, tak říkám, pokud se tam chceme dostat, pokud to chceme zrealizovat, tak bych rozhodně nezačínal odsud. Ehm, eh, skutečně zvyšování těch frekvencí mě znepokojuje. Máme také nižší frekvence, takzvané střední pásma midband, eh, a tedy 1 eh, GHz frekvence. Tady potřebujeme hodně eh, základnových stanic pro především v zahuštěném městském prostředí. A otázka, která zazněla z Finska, ta byla velmi aktuální, protože e, zde máme technologii, která je trošku jednostraná. Právě proto potřebujeme další výzkum a vývoj. Pokud budeme používat více četné frekvence, potřebujeme mnohem e, větší dosah pro eh, řídce zalidněné oblasti za nízké náklady a proto potřebujeme další výzkum a vývoj. A to mě vede velice logicky k problematice eh, zdraví. Eh, šíření 5G je zcela jiné než vícesměrové působení vysílačů, které jsme zatím používali a používáme, tedy směrových Eh, my chceme diverzitu z hlediska směrů, tedy nejenom v oblasti času a frekvence, ale také prostoru. A tam pak eh, eh, musíme paprsek směřovat, který cestuje daleko, který můžeme interpretovat to, co přenáší a musí být proto koncentrovanější. A proto tedy vyvstává otázka ochrany zdraví. A e, samozřejmě otázka je, co vlastně cítíme. E, pronikání do lidských tkání klesá se zvyšující se frekvencí. Je to tedy bezpečnější, ale další otázka, která v této souvislosti vyplývá, pokud nasadíme velmi hustě tyto vysílače, tak máme dvě pole, která vznikají jednak z té základnové stanice, ale jednak také z vašeho mobilního telefonu. Ehm, a ehm, u těch kratších vzdáleností právě toto klesne a proto největší záření, které lidé budou pocitovat, bude to, které vychází přímo z toho mobilního zařízení, z mobilního tef- telefonu. Zda to bude výrazněji negativnější nebo ne. A proto, a tady beru to, že nejde o skepticismus, ale skepticismus tam je, když si to budete číst velice pozorně. Říkáme, tam je potřeba se nad tím hlouběji zamyslet, více na tom zapracovat, více to zkoumat. A proto říkáme, uvědomme, že bychom se měli zaměřovat na tuto technologii hlouběji v laboratoři nejprve a pak v terénu. Potřebujeme totiž také eh, měření, šíření toho signálu přímo v terénu a jak to ovlivňuje eh, občany, jak to ovlivňuje lidi eh, nejenom měření z laboratoří. A to mě vede k otázce, kdo E, tady něco získá a kdo naopak e, o něco přijde právě v tomto boji. Když hovoříme o tom, jak se to ve světě rychle rozvíjí, když se podíváme na akceptované přidělené patenty, tak Evropa vede. E, číslem jedna je Nokia. Pokud se podíváme na podané žádosti o patenty, tak číslem jedna je Nokia. ZTE, čínská společnost, ta má obrovské množství patentů, více než eh, tisíc přihlášek podala. Eh, a eh, jenom 70. bylo přiděleno. Vidíte, že je velký rozdíl, co se týče počtu patentů. Je to jakýsi ekvivalent jaderných zbraní, ale v komerční oblasti. Někdo si prostě může ten patent jenom zakoupit, ale eh, pak eh, vytvářet takové patentové klastry. Důležité je zaměřit se na skutečné patenty, bez nich 5G eh, standard neimplementujete a jde o jejich kontrolu. A samozřejmě tady probíhá také obrovská právní bitva, volkom, Evropská Unie, Evropská komise a podobně o využití těchto patentů a zda jsou ty patenty ospravedlnitelné, tak jak vidíme podobně eh, boje mezi Applem a Qualcommem. Když jdeme na 5G, tak vidíme tuto velkou bitvu o patenty a můžeme si klát s otázkou, kdo prohrává, kdo vyhrává. Globálně my neprohráváme. Exxon je někde eh, na čísle 5-6 v udělených patentech, američané někdy mezi, Samsung je tam taky. Korejci jsou velmi dobří ve zvládání inovací, řízení inovací přes patenty. A my nevidíme, že by Evropa nějakým způsobem zaostávala. Eh, a nikdo nechce toho eh, slona v místnosti nebo to obrovské zvíře, na které nikdo nechce ukázat, jaké by měly být naše vztahy s Čínou a Amerikou. A víme, že tady bylo zmíněno Huawei několikrát. Eh, moje úvodní reakce, kterou Colin eh, ve své velké moudrosti okamžitě zavrhl, byla, že bych se k tomu neměl vyjadřovat vůbec. Ale já ho neposlechnu a vyjádřím se k tomu. V zásadě Eh, vy se nedíváte na tu společnost, ale na stát, který za společností stojí. Ale to, se, to platí jak pro Číňany, tak i pro Američany. A z politického hlediska je velice důležité, komu chcete věřit, které vládě věříte. A pokud jim věřit nebudete, nechcete, rozhodnete se pro evropskou technologii protože evropským vládám věříme víc. Bohužel situace v mojí vlastní zemi dnes i zítra bude z tohoto pohledu velmi důležitá eh, protože my máme eh, s původními zařízeními ICORN eh, poměrně mnoho co nabídnout, ale potřebujeme evropské finance, abychom ve výzkumu pokračovali. Takže douf, doufáme, že ta současná situace ve Velké Británii se vyřeší pozitivně. Ale ještě jednou zdůrazňuji, Evropa nezaostává v mnoha směrech, vede. Rozhodně jsme srovnatelní se zbytkem světa. Rozhodně musíme pouze upravit svoji průmyslovou politiku. A je, ještě se omlouvám, že jsem nezodpověděl všechny dotazy. Já mnohokrát děkuji za účast a za prezentace, vážení kolegové. Eh, zprávu eh, najdete u vchodu eh, ke studii a k analýze aktuálního stavu. Ještě jednou vám, pánové, děkuji. Okay. Now we move to the next point of our... A teď další bod na pořadu našeho jednání, výměna názoru s generálním ředitelem Paketem ke strategickému eh, plánování pro Horizont Evropa. Takže pane Pakete. Okay, let's start the discussion. So as I said, uh, our next item is to discuss with... Takže jak jsem říkal, další uh, bod na pořadu jednání je debata s generálním ředitelem Žánem Erikem Paketem ke strategickému plánovacímu procesu Horizontu Evropa. Já vám děkuji, vážený pane generální řediteli, že jste se mezi nás dostavil. Strategické plánování jsme s vámi chtěli probrat. Eh, měli jsme eh, tady zprávy pana Elera a Niky. Pro nás tohleto je jeden z předních eh, programů financování a vždycky jsme hm, s ním spojovali velký zájem a ambice pokud jde o rozsah, rychlost, rozpočet. a proto jsme eh, se eh, dohodli o eh, tomto ještě před pauzou a, chceme zajistit intenzivní debatu s komisí o tom procesu strategického plánování. A proto jsme vás pozvali tak rychle a děkujeme vám, že jste mezi nás přišel. Takže teď vám dám slovo, abyste představil poslední kroky komise od volební přestávky a potom eh, kolegové dostanou prostor na eh, dotazy. Teď dostáváte slovo. Eh, děkuji vám mnohokrát, paní Já Jsem velice rád, že mohu vystoupit tady na ITRE. A samozřejmě také za Carlosem Moedaše, který by býval zde byl rád dnes s vámi. Nejdříve eh, tedy eh, vám chceme poděkovat za mimořádnou spolupráci eh, mezi institucemi, která do umožnila včasnou politickou dohodu k horizontu Evropy pod vedením Dana Niky a Kristiana Elera a za podpory řady z vás tady na výboru ITRE. Tohle samozřejmě není jenom důležité, protože to čekala vědecká obec v Evropě a další zainteresované strany, ale je to také důležité, protože příprava Horizontu Evropa, a to je téma naší dnešní debaty, paní předsedkyně, si vyžádá jiný typ příprav. Takže tahle ta včasná dohoda, předčasná dohoda nám eh, institucím i zainteresovaným stranám dává dostatečný prostor k přípravě programu Program ambiciozního Samozřejmě je to program, který eh, doufáme eh, bude mít velice ambiciozní eh, rozpočet a já doufám, že parlament je ještě ambicioznější nebo bude ambicioznější než Evropská komise. Nebudu se dotýkat toho programu samotného, i když vím, že pro některé z vás je to nový text, eh, ale to není naším dnešním tématem. Já bych eh, řekl, paní předsedkyně, že my bychom samozřejmě byli moc rádi, mm, kdybychom tady mohli dát eh, nějaké pracovní zasedání s Danem Nikou a s Kristianem třeba a s dalšími zainteresovanými poslanci k tomu samotnému textu návrhu. Je to někdy poměrně složitá, složitý věc, je to právní dokument, ale teď vzhledem ke strategickému plánování získáte eh, alespoň dobrý, dobrou představu o tom, jak o tom rozhodují eh, instituce a jaké politické dohody jsme dosáhli v Dubnu. Takže my jsme teď velice aktivně zahájili přípravy eh, Horizon Europe a zejména pracujeme na strategickém plánu, což je nový krok v horizontu Evropa mezi eh, tím právním návrhem, a tím právním konstruktem a těmi pracovními programy. Horizont 2020 dnes neobsahuje strategický plán. Částečně proto, že ten program je sám o sobě už nesmírně podrobný a proto jsme tehdy v roce 2014 přešli od právního textu k pracovním programům a, potom se mohli rychle eh, vyhlásit eh, výzvy k podání návrhu a návrhu na financování. A tentokrát eh, tedy máme mnohem otevřenější právní text, jehož s žádostí je umožnit, aby výzkum a inovace probíhaly v mnohem méně roztříštěně, dovolíte bych to tak řekl, aby to bylo horizontálnější, průřezovější. Takže ten text je eh, mnohem flexibilnější a proto je třeba ten klíčový strategický plán eh, a fáze jeho přípravy právě je probíhá. A parlament musel být velice už zapojen, eh, aby mohl podpořit vytváření toho strategického plánu. Ten strategický plán už je k dispozici v první variantě. Byl dán do veřejného připomínkového řízení před začátkem léta. Dostal ho i sekretariát ITER a jsem si jistý, že poslanci měli možnost se na ně podívat. Připomínkové řízení běží až do 8. září a my potom na konci září 24., 5. a 6 zorganizujeme eh, dny výzkumu a inovací tady v Bruselu. Někteří z vás se zúčastní a jsem velice vděčen za vaši přítomnost. A tam budeme probírat ten strategický plán. Ten strategický plán bude probíran s členskými státy, s Evropským parlamentem, ale samozřejmě také bude třeba jej probrat eh, velmi podrobně se všemi zainteresovanými partnery eh, z celé Unie. Dny eh, výzkumu a inovací se pořádají přesně proto, aby zaměstnanci komise, kteří pracují na tomto strategickém plánu, a také eh, pracovníci vnitrostátních orgánů mohli se pobavit o všech těch různých prioritách Horizontu Evropa a nastavit je správně do strategického plánu. Takže jde o to nabídnout eh, prostor ke spoluutváření eh, implementačních priorit eh, Horizontu Evropa, samozřejmě se dvěma těmi institucemi, se dvěma spoluzákonodárci, našim zainteresovaným stranám. To se tedy stane na těch dnech inovačních. My jsme tohle nikdy nedělali předtím tradičně jsme eh, vždycky jednali se zainteresovanými stranami prostřednictvím skupin odborníků a tentokrát jsme se rozhodli, že Horizon Europe nebudeme dělat s expertními skupinami, ale eh, že ten eh, proces otevřeme plošně. A jsme zaplaveni reakcemi a, na ty výzkumné inovační dny přijedou tisíce lidí a by nám pomohli ten strategický plán správně nastavit. Pokryje to první fázi Horizontu Evropa, první tři až čtyři roky. Takže to budeme aktualizovat, až budeme tedy implementovat Horizon Europe. A cílem nebude stanovit veškeré podrobnosti, ale spíše propojit cíle eh, programu, chcete-li, priority programu s eh, evropskou veřejnou politikou, eh, které má výzkum a inovace sloužit. Bude se to tedy zaměřovat spíše na dopad než na konkrétní eh, podrobné cesty, protože chceme nechávat maximální flexibilitu našim eh, výzkumníkům, našim badatelům, průmyslu, malým a středním podnikům, aby nám řekli, jaké inovace, jaká řešení eh, jsou schopni nabídnout k naplnění politických priorit stanovených spoluzákonodárci, které budou odraženy v tom strategickém plánu. Po těch eh, dnech inovací a výzkumu dokument aktualizujeme a poté během roku 2020 ji formalizujeme do prováděcího aktu, eh, z nějž budou odvozeny eh, v rámci komitologie konkrétní pracovní programy. Strategický plán nad rámec tohoto obecného rámce tedy nám umožní pokročit eh, do dvou důležitých rozměrů eh, horizontu Evropy, a sice misí a k eh, strategickému spuštění, tedy nebo racionalizovanému, uspořádanějšímu partnerství. Obojí je to v dokumentu napsané, tak, aby ty mise a partnerství podporovaly celkové cíle programu. Mise Paní předsedkyně, víte, že komise eh, jmenovala eh, pět misijních komisí 25. července a eh, mají teď pomoci vytvořit tedy konkrétní cíle. Máme tam misi k rakovině, k čistým oceánům, k zdravé půdě a potravinám. Potom tam máme misi k čistým a uhlíkově neutrálním městům a ke klimatické adaptaci. Eh, to jsou tedy eh, mise, které eh, schválili parlament a rada komise. Jsou to skutečné novinky toho programu. Jsou to ambice Karlose Moeda se opravdu a jeho cílem jsou dvě konkrétní věci. Za prvé zajistit, aby probíhal velice otevřený eh, proces, jak zapojit eh, zpátky eh, naše občany do výzkumu a inovací, takže ty se budou jezdit po všech členských státech a také tady budou v parlamentu, se všemi poslanci budou v kontaktu, aby opravdu výzkum a inovace mohly být nasazeny na podporu těchto velice důležitých oblastí, těch velice konkrétních cílů, na nich záleží evropským občanům, takže eh, se jedná o velice politický eh, rozměr misí. Potom druhý rozměr je spojit výzkum a inovace, propojit vědu s eh, výsledky veřejné politiky. Protože tam je se samotná tam nejde o to vytvořit nějaké další vědecko-výzkumné výsledky, ale zorganizovat ty výzkum, výsledky výzkumu a inovací eh, a, pro, a promítnout je do konkrétního výsledku pro společnost. Například rakovina. Jak jeden profesor v Nizozemsku, když jsme se o tom bavili minulý rok, mi říkal, eh, no máte docela pravda, pravdu, eh, mé vědecké publikace nikdy žádného pacienta nevyléčili. Jde o v, v lékaře, zdravotnictví a konkrétní lék. Takže si můžeme nalézt úroveň eh, té, té, té ambice, jestli to bude nějaký konkrétní lék nebo léčba. A možná, že na začátkem příštího roku budeme mít konkrétní eh, cíle. Samozřejmě budeme pracovat na vědecké agendě na podporu tohoto cíle. A potom tento cíl bude promítnout do souboru um, konkrétních veřejných politik tak, aby to nějak ohlednilo společnost. Takže o, tom, o to jde, aby eh, byl zajištěn dopad na společnost. Takže je to velmi ambiciozní. Horizont Evropa samozřejmě bude klíčový nástroj, pokud jde o evropské eh, financování. A ty my se předpokládám budou tak skvělé, že eh, také budeme schopni zmobilizovat zdroje ze členských států o průmyslu, tak aby schopnost je naplnit byla eh, rozšířena mnohem více nad rámec horizontu eh, Evropa. Druhý eh, důležitý rozměr jsou partnerství, velice důležité. Je to spolu, pro spoluzákonodárce, protože jsou samozřejmě návrhy komise k zajištění pak partnerství a články 187 a 185. Podle nich pracujeme na 12 partnerství v současné době ta jsou také v eh, příloze to eh, dokumentu o strategickém plánování a také jsme eh, zveřejnili ty, ty počáteční posouzení dopadů. Dali jsme to na Heviosej, což je webová stránka komise, koncept července. Jako vždycky posuzování dopadů je třeba tedy pro, provádět a zásadním způsobem na podzim začneme vést připomínková řízení, abychom mohli na jejich základě zpracovat návrhy komise v roce 2020. A potom tady máme také méně institucionalizované eh, formy práce a ty také probíhají. A teď bych se eh, vrátil k tomu, jak doufáme, že budeme spolupracovat eh, s vámi, abych nehovořil příliš dlouho. To bylo eh, stanoveno, nebo očekávání byla stanoveno v určité deklaraci. Eh, Jerzy Buzek, váš předchůdce, si vyměnili dopisy s komisarem Moedasem ohledně toho, jak komise má pracovat. Samozřejmě máme tady i meziinstitucionální dohodu o lepší normotvorbě a komisař. Eh, kromě toho spolu se svými zaměstnanci eh, je velice, bude velice rád za spolupráci s výborem ITRE, tak aby strategické plánování mise partnerství byly správně nasazen, eh, nastaveny. To je velice složitá věc, která se dotýká řady oblastí politiky. Tam, kde doufáme, že výzkum a inovace budou spojeny s veřejnou politikou, tedy takže doufáme, že eh, spolupráce s parlamentem bude velice užitečná. Ty dokumenty eh, tedy eh, sdílí, mají být sdíleny stejně jako se členskými státy, když připravujeme ty strategické plány, dostali jste je před létem a my budeme připraveni kdykoliv se s vámi pobavit o těch obsazích Eh, v tom předchozím parlamentu jsme měli eh, pracovní skupinu, která byla velmi efektivní, takže pokud parlament bude pokračovat, tak eh, my samozřejmě budeme více než k dispozici, abychom tohle zajistili. A samozřejmě jde o to, aby vaši zaměstnanci byli řádně informováni. A my samozřejmě budeme chtít, abyste, abychom tohle zorganizovali. Kromě toho na neformálnější úrovni ty eh, výzkumné inovační dny na konci září. Několik z vás už se má účastnit té akce a já velice doufám, že budete reagovat na hm, to eh, pozvání. A teď to bude formalizované 1. 24. tak abychom měli příležitost eh, tedy eh, v rámci eh, Dnů výzkumu a inovací zahájit s tím velice podstatným angažmá v parlamentu. Tak, aby ten parlament mohl, tedy, tedy ten tradický plán mohl se posunout vpřed. Ještě jsem se na tom Evropského výzkumné, Evropské výzkumné rady a inovační rady. A samozřejmě já budu velice rád Rád se to velice dotknu. Děkuji vám, pane generální řediteli. A kolegové, žádám vás o dodržování řečnické doby, protože eh, tady máme tak trochu průtah. Nejdříve zpravodajové, to znamená pan Nika a pan LR, ale pan LR eh, pan LR dnes eh, zastupuje paní Carvalho, potom koordinátoři, takže pan Nika, si možná také vezme současně čas jako eh, koordinátor a paní jo, také za EPP. A potom po koordinátorech a náhradnicích budou mít eh, prostor všichni. A potom dáme nezapsané řečníky. Takže, pane Niko, máte dohromady 6 minut. Thank you so much, Madam Chair. Mr. Děkuji eh, za slovo, pane předsedo. Předsedkyně, děkuji také oběma řečníkům za prezentaci. Začnu poděkováním. My jsme eh, strávili spoustu času eh, také se stínovými zpravodaji. A myslím si, že máme před sebou výborný výsledek. Bylo skvělé pracovat s komisí, ale obtížné zpracovat s radou. Ale na konci té zprávy je výsledek a my jako členové všech politických skupin v Evropském parlamentu jsme eh, velmi potěšení eh, tím, že eh, hlasy zainteresovaných subjektů, výzkumných ústav, univerzit a tak dále bude, byly vyslyšeny a ten konečný důsledek je to, co je důležité a je výborný. To znamená, díky všem kolegům, díky také vám, Mnozí, kteří jsou zde, budou pokračovat v práci a budou pokračovat na tom, abychom dokončili zprávu Horizonte eh, Evropa. Je to důležité, my jsme si vědomi eh, očekávání všech zúčastněných. Takže ještě jednou opravdu velké díky. díky. vím, že jsme tvrdě pracovali i během léta. Eh, podařilo se nám dokončit mnohé části strategické plánování a tak dále. Doufám, že nás budete podporovat, budete podporovat také vaše, váš tým. Děkujeme za ten závazek 120 milionů eur a čeká nás ještě citlivá práce na mezinárodní spolupráci s ohledem na Brexit a synergie. My doufáme, že k Brexitu nedojde, ale nikdo neví. Pane generální ředitel, já mám na vás pár otázek. Jak vypadá organizace kom, práce komise u výhledu finančního rámce? Jaký je časový eh, rámec pro eh, mise a partnerství? A mohli byste nám říct něco více k procesu partnerství? Další otázka. Dělá komise něco konkrétně ve věci synergií? Jeden z hlavních bodů v naší diskuze bylo zorganizování horizontu Evropa lepší organizace. My jsme hovořili o tom, že je zde otázka potenciálních příjemců, kteří, si, kteří nevědí, jak mohou být zapojeni do horizontu Evropa eh, i s ohledem na horizont 2020. A my jsme říkali, že bychom mohli využít technickou pomoc, zorganizovat semináře nebo konference, to znamená vlastně udělat vše, co je v našich silách a maximálně využít vše tak, aby lidé věděli, jak se o to ucházet, aby věděli, jaké jsou nové podmínky pro Horizont Evropa, jaký je celý proces, ten urychlený proces, zvaně řečeno, jak je to s EIC. Takže spousta, spousta věcí. Není to o východní západní Evropě. Já jsem se setkal eh, s profesory zde v Bruselu na slyšení a oni si nebyli vědomi toho, že mohou využít výzkumné fondy například v oblasti zdraví, výzkumu. Máte v plánu, eh, aby se generální ředitelství pro výzkum aktivně zapojilo v této oblasti při organizování takovýchto typů konferencí? Nebo jinak řečeno, jak si myslíte, že bychom mohli zlepšit naše práce tak, aby všichni potenciální příjemci se byli vědomi svých možností, aby měli lepší povědomí o horizontu Evropa? Ehm, pamatujeme si na znění Horizontu Evropa. Vy jste říkali, že půjde o rozsáhlou výměnu informací mezi Evropskou komisí a mezi parlamentem. Za Evropský parlament mohu říci, že jsme opravdu připraveni na rozsáhlou rozpravu s komisí a mě by zajímalo, jak se na tento proces díváte vy. Abychom mohli být lépe zapojeni do eh, pracovního postupu už v raných fázích eh, práce na Horizontu Evropa. Ještě jednou díky. Děkuji paní Carvalho, která zastupuje pana Ehlera. Děkuji paní předsedkyně. Děkuji panu eh, Paky za eh, prezentaci, otevřenost i spolupráci. Blahopřeji vám k dobře odvedené práci. Děkuji za fantastický eh, program Komise Horizont Evropa. Můžete počítat s námi. Zapojíme se do rychlého dokončení, ambiciozního dokončení eh, toho, co nám ještě zbývá. Mám dvě otázky za pana zpravodaje Eilera, konkrétně eh, k roli zpravodaje. Jedna věc už zazněla, říkal to pan Nika, a sice příprava strategického plánu. V legislativě k horizontu Evropa je jasně uvedeno, že se postaráme o rozsáhlou výměnu informací mezi komisí a parlamentem. Existuje proto procedura v rozhovoru nebo v konzultacích s členskými státy, ale podobně jasný eh, proces zde není pro rozpravu s parlamentem. V prezentaci jste zmiňovali různé způsoby eh, zapojení, ale parlament není eh, zainteresovanou stranou. My jsme spoluzákonodárcem, jsme evropskou institucí a chtěli bychom znát konkrétní podobu toho, jak může tato eh, diskuze mezi Evropskou komisí a parlamentem vypadat. Druhá otázka se týká pilotního projektu eh, k takzvanému Museum Collaboration Space. Bylo to součástí eh, dohodu trialogu pro Horizont Evropa. Podpořili tuto dohodu všechny politické skupiny a tato myšlenka byla tedy součástí té dohody. Pilotní projekt byl zahrnut do rozpočtu. Eh, pan Nika to spolupodepsali s panem Ellerem. Vaše útvary se údajně vyjádřili, že konkrétní podobě je to obtížné ale je to důležité. Nařízení je jedna věc, nicméně konkrétní příprava eh, by měla začít a tento pilotní projekt by měl být pro přípravu zásadní. Můžete nám vysvětlit, proč se to stalo? Pomohlo by nám to. Eh, v roli koordinátorky bych chtěla položit tři otázky. Jednak k víceletému finančnímu rámci. Přejeme si ambiciozní víceletý finanční rámec, ale to vyžaduje přípravu, spolupráci zainteresovaných subjektů, členských států. Je to dlouhá, dlouhá příprava. Co v této věci dělá komise? Tak, abychom se dostali do cíle. Můžeme mít ambiciozní financování výzkumu a vývoje obecně, ale to neznamená jenom, že budeme mít dobrý rozpočet pro horizont eh, Evropa, ale je třeba se postarat o to, aby i v jiných částech víceletého finančního rámce eh, byl, eh, byl zastoupen výzkum a vývoj. A synergie jsou důležité. Nestačí říci, že podporujeme synergie. Je na tom spousta práce. Tak, aby nařízení bylo slučitelné, tak, aby byly slučitelné pracovní postupy mezi různými generálními ředitelstvími. To znamená, ta pravidla, jak budou konkrétně vypadat. Potom se chci zeptat ještě na eh, strategický plán, ale v konkrétněji. My si přejeme důležitou roli parlamentu ne kvůli tomu, že by to dělalo dobře nám, ale protože to je způsob, jak zapojit Evropu, protože každý z nás zastupuje nějakou část Evropy To znamená, že jde o zapojení našich občanů přes Evropský parlament. To je hodně důležité. Bude to důležité v definici misí i defini- při definici partnerství. Tak, aby tyto nástroje byly transparentní a aby eh, neprohlubovaly už existující propast v Evropě. je to dobrý program, Horizont Evropa, ale nezachycuje veškerou výjimečnost, která v Evropě existuje. A my se obáváme toho, že ten způsob definování misí, takový obecnější a partnerství, tak jak se tomu děje teď, takže do určité míry privileguje eh, ty zainteresované subjekty, které jsou přítomny v Bruselu, které Mm, se více účastní vašich eh, setkání a dochází tam k rozpravě s vámi, což je určitě dobré, ale myslíme si, že to nestačí. Musíme eh, se dostat i k těm, kteří jsou eh, vzdálenější. A to je jeden z důvodů, proč si přejeme být zapojeni i my, tak abychom se postarali o to, že naše programy budou otevřené a transparentní a že ta propast místo, aby se eh, rozšiřovala, tak se bude uzavírat. EICA a ehm, ta druhá věc, eh, jaký bude vztah? Víte, že podporujeme EIC, ale také EIT. A my chceme posílit ty dva nástroje. Paní Dlabajová, prosím, máte dvě minuty. Děkuji, pane generální řediteli, za vaše vystoupení. Eh, eh, vítáme vás v výboru ITRE. Určitě jste si všimli, že během dřívějších jednání Horizontu Evropa, že, Evropa, eh, že skupina Renew Europe je výrazným podporovatelem nového silného programu. Je mi jasné, že to je složité najít rovnováhu, protože tam jsou je tam základní výzkum, eh, radikální nové inovace na trhu, celá, celá řada různých eh, eh, věcí, kvantový computing, takže určitě to je pro vás hodně, hodně složité, čehož jsem si vědoma. Je před námi určitě ještě důležitá práce, rozpočet, synergie s ostatními programy, což bych chtěla zdůraznit, protože si myslím, že synergie jsou hodně důležité a samozřejmě také zapojení třetích zemí. To je třeba vyřešit. Ta poslední věc je hodně relevantní pro moji skupinu, protože máme velký počet poslanců za Spojené království. Všichni si chtějí, eh, si přejí zapojení eh, Spojeného království v horizontu Evropa. To znamená, mě by zajímalo, eh, jaký typ scénářů pro toto připravujete. A jak zmiňoval pan zpravodaj Nika, je tady otázka strategického plánování. Já bych chtěla zdůraznit, že potřebujeme výrazné zapojení parlamentu do strategického plánování. Doufám, že dodržíte svůj slib a uvidíme a budeme vás výdat v těch následujících měsících zde v parlamentu pravidelně, stejně jako vaše kolegy. Přeji vám i nám všem, abychom měli tak nadšeného komisaře, jako byl pan Moedas. Myslím si, že by to mělo být přáním nás všech. Tím se dostávám k další otázce. Díváte se na Evropský institut inovací a technologií, eh, jak už bylo změny, jako něco, co bychom měli eh, doplnit do toho výzkumného portfolia eh, komise? Ocenil byste to jako generální ředitel? Jak se na to díváte? Děkuji. Děkuji vám jménem skupiny. Děkuji. Teď paní Tauding. Eh, děkuji za to, že jste zavítal, pane Paketo, do eh, Evropského parlamentu a výboru ITRE. Je dobré vidět, že implementace programu Horizont Evropa se konečně spouští, začíná probíhat a my teď diskutujeme o pokroku v oblasti strategického plánování. Naše společnosti čelí obrovským výzvám. Výzkum a vývoj budou hrát obrovskou roli při jejich řešení. Mám na mysli samozřejmě klimatické změny, ale také eh, věci, jako jsou Eh, sociální nerovnosti, eh, konkurenceschopnost Evropy, jeho zachování a tak dále. Musíme se postarat o to, aby Horizont Evropa řešil také tyto cíle, tedy to, co může zlepšit každodenní život evropských občanů a eh, má to význam pro naši budoucnost. V tomto ohledu, jak už řekli moji kolegové, bych chtěla zdůraznit význam zapojení Evropského parlamentu do procesu strategického plánování Mnozí moji kolegové už dnes zdůraznili, že jsme přesvědčeni o tom, že parlament by měl mít vlivnou roli nejenom v dialogu a komunikaci, ale také při vytváření strategického plánu. Tím, že budeme dobře informováni a zapojeni, můžeme zajistit to, že evropští občané jsou zapojeni do vytváření priorit horizontu Evropa. Výzkum a vývoj by měl zlepšit eh, každodenní život občanů. A díky strukturálnějšímu eh, rozhovoru s parlament toho můžeme dosáhnout. Potom, jak eh, komise zajistí, že bude probíhat pravidelný trvalý dialog s Evropským parlamentem pro vytváření strategického plánu. A potom bych se chtěla zeptat na klimatický mainstreaming. Současný eh, program Horizont 2020 nesplnil eh, své cíle u klimatických výdajů, těch 30 Jaká opatření chcete implementovat tak, aby eh, klimatické výdaje v rámci horizontu Evropa splní ten cíl 35 Pan Borke. Or, uh, someone replacing him? Nebo někdo zastupuje? pak tedy pan Krasnodebsky. Ale šedou raportér. Mr. Tosanovský. To... Pan Tosanovský dvě minuty. Děkuji mnohokrát. Já budu hovořit svou mateřštinou. To bude nejlepší. Eh, jako stínový zpravodaj jsem měl příležitost se podílet na vyjednávání o Horizonu Europe a nebylo to nic jednoduchého, bylo to skutečně velmi složitá materie a jsem velmi rád, že za pomoci kolegů Niky a Elera se podařilo prosadit v klastru klima, energetika, mobilita odkaz na takzvané strategie a nízkoemisní technologie pro eh, obnovu, revitalizaci postuhelných oblastí. Proto můj dotaz je velmi jednoduchý. Eh, do jaké míry se v rámci strategického plánování počítá eh, s jejich zapojením zejména z pohledu aktuální diskuze o dosažení uhlíkové neutrální ekonomiky, protože bude nabíhat eh, legislativa eh, takzvaného zimního balíčku v energetice a bude to velmi aktuální téma, které tyto regiony bude eh, vystavovat velmi, velkému tlaku a je to napříč celou Evropou a myslím si, že věda, výzkum a inovace musí sehrávat velmi zásadní roli a proto i eh, my jsme to zařadili do Horizon Europe a ještě jednou děkuji a velmi si vážím eh, spolupráce, která je tady nastartována v rámci, v rámci celého Horizon Europe i přístupu pana generálního ředitele. Thank you once more. It is very important for us. Thank you. Thank you very much. Uh, Madame Matias. Paní Matias, dvě minuty. Muito obrigada. Uh, estou jsem tady, tady na vás mávám. Děkuji vám mnohokrát. Eh, několik z nás, kdo se podílel na vyjednávání programu. Jsme tady. Já chci navázat na otázky, které zmínili kolegové. Ale moje otázka se konkrétně zaměřuje na strategický plán implementace Horizont Evropa. Moje otázka se vztahuje k trvalé obavě, která vzniká, a která vznikla e, například v souvislosti s Horizon 2020 a to je úroveň participace, která se výrazně odlišuje stát od státu. A to nejenom z hlediska e, prostředků k dispozici na výzkum a vývoj, ale také účasti na vytváření a implementaci programů jako takových. A v současné době Eh, jsme tedy vlastně v první fázi koordinační 8. září. Eh, tato fáze skončí, probíhá zatím konzultace online, připomínkové řízení. Zajímalo by mě, co se tedy udělalo pro tento proces v rámci Horizontu 2020, aby se napravily některé z problémů, které jsme zaznamenali v předchozích rámcových programech. Máme tedy teď už zajištěnu rovnou participaci různých subjektů z různých členských států. A co komise dělá proto, aby zajistila, že můžeme zaručit rovnoprávnost? Jak tedy zapojit obyčejné lidi do těchto programů? Tak, aby tento program byl eh, spravedlivější, Eh, aby tam byly zapojeny instituce eh, co nejrůznější země, což je samozřejmě hlavní myšlenkou té koordinace. Zajímalo by mě, zda se tedy i s tímto omezeným systémem budete zaměřovat právě na eh, rovné příležitosti a participaci veřejnosti. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, kolegové. Nyní pan Buzek. Pokud si přejete jedna minuta. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, pane generální řediteli, za vaše vystoupení. Také vám blahopřeji eh, a eh, také blahopřeji zpravodajům z rumunského eh, předsednictví, protože díky tomu bylo možné dokončit ještě před volbami dohodu Evropský institut inovací a technologií eh, poprvé zařazen do programu Horizon. Mohlo by to znamenat posílení té instituce, ale zároveň také její oslabení. Protože eh, můžeme vnímat určitou soutěž eh, mezi těmito instituty institucemi a instituty. Myslím si, že je důležité si uvědomit, že jde o plnou odpovědnost výzkumného programu a komisaře odpovědného za výzkum v současné chvíli oproti dřívější situaci, tedy očekáváme, že to v rámci programu Horizon bude fungovat mnohem lépe. A druhá záležitost, která je důležitá také z hlediska rozšíření participace EIT, byl velmi aktivní ve střední a východní eh, Evropě, ale i jinde v Irsku, Portugalsku. A proto to bylo velice důležité pro rozšíření. A proto tady bychom si přáli monitorovat, jak funguje. Vzhledem k tomu, že se nám podařilo březnu ve vyjednávání dosáhnout velkého výsledku. A třetí věc, eh, co se týče postupu v pilíři 2. My bychom rádi zapojili eh, také Evropský parlament do některých návrhů. Tedy eh, jsme si vědomi toho, že to potřebujeme. Potřebujeme, aby eh, se mohl i průmysl v našem regionu zapojit. Hm, potřebujeme tedy více informačních center také ve specifických oblastech. Ehm, a to je důležité. Chceme tedy mít možnost eh, také ovlivňovat. Ehm, ehm, můžeme se zapojit třeba do některých výzev konkrétně? Děkuji, paní Toja. Jedna minuta. Minuto. Velmi stručně. Eh, chtěla jsem eh, připomenout některá témata, eh, která už byla zmíněna kolegy. Myslím si, že mm, jsou to témata obecného zájmu. Hovořili o tom zástupci různých skupin. Jde o problém vztahu s parlamentem, pokud o mise, další vývoj a tak dále. My si myslím, že můžeme pomoci, že se můžeme zapojit, protože to musí odpovídat veřejnému zájmu. Ehm, musí to odrážet eh, veřejné politiky. Jde o to, abychom mohli využít eh, výsledky a mohli zlepšit náš život, protože to je vlastně význam výzkumu. Chceme zlepšit naše životy, chceme zajistit růst. Potom otázka synergii. Máme spoustu zdrojů v nejrůznějších programů na rozvoj eh, ale mm, ty jdou často úplně jinou cestou, tyto prostředky. My bychom měli maximalizovat konvergence a měli bychom říct, jak to udělat. Měli bychom tak poradit členským státům regionem, jinak bude panovat velký zmatek a v podstatě vyhodíme z okna možnost synergii. A potom ještě jedna věc, vidím, že už můj čas je téměř vypršel, otázka inovací. Vy jste říkala, že, jste mohla, že můžeme hovořit o tom, to a já jsem trochu znepokojena, byť to není správné slovo, možná, že jsem spíše taková pozornější, obezřetná, jak používat finanční nástroje. Je správné, že veřejný kapitál by měl eh, podněcovat soukromý kapitál, ale neměli bychom eh, ten veřejný kapitál exponovat eh, nadměrně. To znamená, je třeba najít nové způsoby financování, tak, aby vznikal nový výzkum, abychom měli nové podniky, nové výrobky, ale je tady taková citlivá hranice té správné míry. To znamená, mohli byste hovořit také o těchto tématech? Myslím, že by to bylo zajímavé pro nás, pro všechny. Thank you very much. Mr. Grudler. Děkuji. Grudler. E, děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám, pane generální řediteli, za vaše vystoupení. Já bych položil konkrétní otázku, která se týká vesmíru. 28. května Evropská rada chtěla posílit úlohu EU ve výzkumu vesmíru a podporovat mezinárodní spolupráci právě v oblasti vesmírných technologií a výzkumu. A e, uvědomujeme si, že právě e, vesmír může být katalyzátorem také pro zvýšení konkurenceschopnosti v Evropě. Zajímalo by mě, jaké máte velké priority, které e, právě v oblasti výzkumu míru. A zda eh, eh, rozpočtové prostředky věnované právě této problematice, eh, kde si uvědomujeme, že je akutní potřeba investic v, do evropského průmyslu, zda nám můžete zmínit, jakou formou se bude Eh, realizovat to zcela jistě eh, nás eh, nepřekvapí, že je to akutní právě, jak bude Evropa sledovat své zájmy ve výzkumu vesmíru v praxi. Děkuji. Pane Alimu. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také panu Paketovi za expoze. Říkal jste, že vědecko-výzkumná práce musí vést eh, k většímu dopadu na společnost. Je také důležité, a tady s vámi souhlasím, že jiné oblasti politiky, eh, které eh, zaměřují peníze do vědy, musí být koordinovány s horizontem. Já jsem sám členem v Regi a s pravodajem za ETC e k Interregu tedy. A tam eh, jsme se hodně bavili o takzvaném komponentu 5, a to znamená meziná eh, regionální inovační investice. To je fond, který má zajistit, aby cesta od vědeckého výzkumu k eh, produktu na trh byla jednodušší a skoordinovaná po Evropě. A tady mám pro vás jednoduchou otázku. Je tady nějaká koordinační úloha horizontu v rámci tohoto nového investičního fondu? Je to součást vašeho strategického plánu? Děkuji. Thank you very much. Uh, now, um... Děkuji, paní Weiss. Pan Marinescu. Děkuji. Ehm, Pane Pakete, jsou různé seznamy eh, partnerské spolupráce, eh, které jsou z našeho pohledu zajímavé. Mě by však zajímaly dvě záležitosti. Zda máte nějaká kritéria nebo pravidla, podle nich se rozhodujete, eh, s kým uzavřít takové partnerství, to je obecná otázka, a eh, jak to dopadne s JTA v eh, vesmírných záležitostech. Pan Krasnodebsky? Ne, pan Marinesku tyto otázky již položil. E, mě také zajímají tato partnerství. Jak jste vlastně došel k tomu seznamu a mm, také pár slov k financování těch partnerství. Uh, e, Mr. Jabs. Pan Jabs. Thank you, Mr. Piquet. Uh... Děkuji. Já vidím, že toto je nový typ zapojení který pro mě je velmi eh, ambiciozní, který tady eh, ještě zvýší konkurenceschopnost evropské vědy globálně. Mám však konkrétní otázky z hlediska procesu strategického plánování by mě zajímalo, do jaké míry mobilita výzkumných pracovníků a lidského kapitálu v evropském systému výzkumu a inovací sehrává úlohu. Podle mě jde o záležitost udržitelnosti evropského systému výzkumu a inovací z hlediska budoucnosti, protože tady soutěžíme nejenom vnitřně mezi zeměmi, ale také s USA a Čínou a dalšími hráči. Za druhé, moje otázka se vztahuje k současné rozpravě určitá dichotomie eh, mezi eh, soudržností a horizontem Evropa, ehm, kde eh, finanční prostředky vlastně skončí. Tato dichotomie není příliš produktivní. Bylo to, to také zmíněno v koncepci rozšíření, kde tyto finanční prostředky 3,3 eh, eh, vlastně skončí. Zda je to součást jednoho z pilířů. A jak vlastně vnímáte možné synergie mezi prostředky eh, na soudržnost na straně jedné a horizontem. Také by mě zajímalo, zda e, tedy e, toto může posílit také posíl, e, zdůraznění národních kontaktních bodů. Jaká je preference komise? Děkuji. Děkuji, tady mi dlužíte jednu minutu. Mám tady ještě dva řečníky, paní Antink a paní Čech a paní Galvas. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, pane generální řediteli, za to, že jste eh, přišel na tuto diskusi. Ehm, velký dojem na mě udělal ta úroveň ambicí, která se objevuje u vás, že to povede k politice založené na vědeckých důkazech. To je velmi zásadní. A jakožto liberální demokrat jsem tady, eh, abych kampaň proti Brexitu. Musím také tedy položit související otázky. Eh, komisař pro výzkum eh, a inovace zmínil, že dokonce vyjednávání Spojené království zůstává členem EU a bude tedy muset plnit stejné závazky, ale také se mu bude dostávat stejné výsady, včetně účasti v programu Horizon 2020. To je zásadní, protože šest předních britských univerzit mm, se podílí na projektech v Horizontu 2500 celkově v částce 500 milionů eur. Mám dvě otázky v této souvislosti. Za prvé, Nemohu akceptovat, že dojde k, k Brexitu. Myslím, že nevyhnutelné to není. A pokud tedy Brexit nastane, ačkoliv to velmi těžko přijímám, co se stane s těmi projekty, co se stane konkrétně s tými vědců, kteří na těch projektech pracují. A dále některé výzvy, výběrová řízení jsou ještě otevřená. Můžete potvrdit, že dokud Brexit neproběhne, bude možné ehm, podávat žádosti ze strany eh, Spojeného království a budou hodnoceny stejně jako žádosti od ostatních. A pak druhá otázka, která souvisí s něčím úplně jiným. Na briefingu o skladování energie mě šokovalo, že jenom 3% z výzkumů v horizontu 2020 eh, jsou vnímána jako Eh, úspěšná. Na jedné straně vím, že výzkumné projekty nemohou být stoprocentně úspěšné, na druhou stranu šokující je, že ta úspěšnost je tak nízká. Ehm, eh, možná nevhodné zadávání projektů, možná nedostatečný dohled. Co eh, doporučujete, aby se projekty v rámci Horizontu Evropa dokázaly staly úspěšnějšími. Děkuji. Když říkám jedna minuta, tak ti myslím jedna minuta. Říká předsedkyně. Paní Sejče? Děkuji, já chci poblahopřát ehm, k vašemu odhodlání. Nicméně skutečně úspěšná strategie musí záviset na politické vůli eh, ze stran členských států. Ehm, já jsem z Maďarska eh, a vidím nedostatek eh, odhodlání na straně naší vlády, třeba přístup k zdravotní péči nebo přístup k nejnovějším technologiím. Pokud plánujete spolupráci s dalšími evropskými nástroji, například nástroji soudržnosti, ehm, tak abyste Eh, zlepšili realizaci výsledků eh, v terénu a přístup ke eh, zdravotní péči bude pak je také jednou z vašich priorit pro evropské občany? To bych alespoň ocenila. Děkuji, paní Galvas. Děkuji. Děkuji mnohokrát za to, že jste přišel a blahopřeji já myslím, že právě toto je vynikající strategie. Ehm, úspěch této, těchto misí bude záviset na synergiích, jak víte, také na multidisciplinaritě ale řada národních systémů výzkumu a vývoje není na eh, multidisciplinaritě založena, konkrétně profesní dráhy a postup služební. Multidisciplinarita naopak penalizuje v možnosti dosáhnout vyššího postavení. Zajímalo by mě, jak eh, zabránit rostoucí nerovnosti eh, mezi zeměmi v oblasti Eh, výzkumu a vývoje budete nějak působit, aby eh, se naopak více využívalo systému multidisciplinárního přístupu eh, a odstranění nerovností, protože jinak není možné tyto nerovnosti odstranit. Děkuji. Velice zajímavé dotazy a je vidět, že tady panuje velký zájem o tuto problematiku. Děkuji mnohokrát. Vážení poslanci, děkuji za váš zájem. Vidím, kolik otázek tady padlo, to ukazuje velký zájem ze strany výboru a je vidět, že je tady potřeba pravidelně si vyměňovat názory, jak tady zaznělo z úzkoly a Daniky. Ehm, Eh, že bude záležet na další spolupráci s našimi týmy. Nemohu samozřejmě hovořit o budoucím komisaři pro eh, výzkum. Ehm, ta kooperace bude důležitá, spolupráce bude pracovní povahy Eh, budu stále v kontaktu s vámi, paní předsedkyně. Tady mohu potvrdit, že služby komise budou ochotně k dispozici, aby naslouchali, eh, aby jednali, tak abychom maximálně využili také vašich interakcí s členskými státy, vašich expertních znalostí a dalších, aby bylo možné zdokonalit plánování a strategické dokumenty. A v nadcházejících šesti měsících proto prostor je. My jsme přijali jakožto instituce tuto dohodu velmi brzy, proto máme prostor, aby se to dále rozpracovalo důkladným způsobem. A také tady z úst řady z vás zaznělo, že to je vlastně jedna nedokončená záležitost Unfinished Business, jedno z ustanovení, které nebylo mezi radou parlamentem projednáno konkrétně problematika mezinárodní spolupráce asociací, synergií a pak samozřejmě velká hozená rukavice pro, eh, rozpočtu, eh, a už nejenom přidělení celkového rozpočtu nebo eh, rozdělení rozpočtových prostředků, o tom se bude ještě v nadcházejících týdnech a měsících bude hovořit, tak jak se dále jedná o víceletém finančním rámci. To nespadá do mých pravomocí, proto o tom hovořit nebudu. Nicméně je zcela zjevné, že zvlášť aktuální pro členy bude sledovat, co dělá komise v tomto směru a zdůraznit hodnotu programu Horizon Europe, tedy posílení rozměru výzkumu, což tradičně bylo cílem programu, včetně nejlepší, nejdokonalší vědy v rámci Evropské rady pro výzkum RC aby Evropa přitahovala vědecké pracovníky do Evropy. To je velmi důležité, ale měli bychom k těmto argumentům ještě doplnit jednu věc. To, co nás mm, strategický program umožňuje velmi konkrétně v těchto misích a partnerstvích, výzkum a inovace, které jsou podporovány napříč celým programem, vedou ke konkrétním řešením, technologiím, sociálním inovacím, znalostem založen, výzkumům založeným na důkazech a podobně a také klimatické a ekologické transformaci, sociální transformaci, která samozřejmě patří k prioritám parlamentu a samozřejmě také vy jmenované komisařky von der Lénové. A logicky bude cílem podporovat a prosazovat ambiciozní rozpočet, tak jak tady říká paní Kvalioda Nika, to je velice důležitá. Pokud bychom měli postupovat v izolaci, tak to nejde samozřejmě. Je to program, který bychom měli brát ambiciozně, být na něj hrdí, ale zároveň to musí jít ruku v ruce s projekty, které probíhají na národní úrovni a samozřejmě je potřeba dosahovat synergií napříč víceletým finančním rámcem, ale je potřeba ty tyto synergie aktivovat jako IT, regionální finance, CEF, propojení se zemědělskou politikou a podobně v podstatě všude. Všechny programy v rámci MFF, tam je potřeba zajistit propojení výzkumu a výzkumných výsledků s jejich uplatněním a při přípravě výzkumných projektů bychom měli jasně vědět, které části VFR by měly být aktuální pro uplatnění výsledku. Jedna věc, kterou jsem nezmínil, ehm, způsob, jakým připravujeme Horizon Evropa, je jiný, než jak jsme přistupovali k hdejším Horizontu 2020 což je program, který má v sobě několik subprogramů. Evropská inovace, EIT, a programy v rámci IT, mobilita vědců, energetika, zemědělství a podobně, které probíhají napříč odděleními komise, koordinovaným způsobem, ale v různých odděleních. Při přípravě programu Horizon Europe jsme v komisi rozhodli, že implementaci a rozpočet již nebudeme organizovat rezortně, ale napříč nikdo nemá ve vlastnictví část programu Horizon Europe, DG, Agri, DG, Energy a podobně. Ani naše oddělení nevlastní v uvozovkách část toho programu. Musíme spolupracovat tvůrčím způsobem a připravovat budoucnost programu společně. Je to zcela odlišný přístup který je změnou i oproti loňskému roku. Když zmiňujete synergie, tak právě toto nám umožňuje diskusy o programu Horizon Europe vést důkladně a od samého začátku u Horizon Europe. Samozřejmě do těchto diskusí se dostanou také výzvy z hlediska e, změn priorit. To je zásadní změna přístupu komise a doufám, že se to viditelně odráží ve strategickém plánu a je to také součást celého projektu co-designu, jak mu říkáme, kterého se nám podaří v tomto smyslu dosáhnout právě těch synergií. Synergie mají zásadní význam. Já si dobře uvědomuji, že synergie také souvisí s legislativou, kterou máme v zásadě dobře nastavenou, ale víme také, že jsou některé nedořešené záležitosti IT například a některé části se budou teprve finalizovat. To je technická práce, která probíhá, ale nad rámec těch předpisů a nařízení pak musí proběhnout velmi konkrétní práce napříč zprávami. A právě nový přístup komise tuto práci umožňuje a potřebujeme také náležitou spolupráci ze strany členských států, tedy spolupráce při přípravě programu, nejenom legislativa, ale také realizace projektu, jejich naplánování a podobně. Právě tady je možná další synergie. V tomto kontextu jenom velmi stručně bych zmínil rozšíření programu jako takového 3,3%, což je skutečně velmi pozitivní výsledek vyjednávání. Komise již navrhla zdvojnásobení, eh, spolu zákonodárce ještě další zdvojnásobení, čili jsme na úrovni 3,3 napříč celým programem oblasti jako teaming, twinning a posílení těchto možností a jedna záležitost tam byla doplněna ze strany spoluzákonodárce, tedy možnost rozšíření působnosti konzorcí. Pokud ve zvoleném konzorciu nemáte člena eh, z některých z těch rozšiřujících se zemí, tak by to byl právě krok vhodným směrem. Ale právě tento balíček není sám o sobě jedinou cestou, jak zajistit um, nejširší možnou účast eh, z, z Evropy, já si myslím, že prvním krokem je tr- eh, cvičení transparentnosti ve strategickém plánování. Nic neprobíhá za zavřenými dveřmi. Univerzity, instituty, výzkumné eh, ústavy jsou zvány od samého začátku, tak jak se vyjednávání dokončuje, připravujeme implementaci napříč Evropou. A já do značné míry Očekávám, že právě to mobilizuje síly v jednotlivých státech. Samozřejmě tady svoji úlohu musí hrát také státní zprávy jednotlivých států, podpora národních kontaktních bodů a podobně. A jsem přesvědčen, že i poslanci se budou angažovat sami a víme také, že jsou tady připraveny eh, podmínky pro implementaci jednotlivých státech. A také bych rád zdůraznil otevřenější přípravu ehm, programu Horizon Europe, která bude průřezovější širší a tím se otvírá mnohem více diskusí, které byly obtížné v minulosti a eh, které se tady kladly jakožto otázky, co třeba humanitní vědy, zda jít na vyšší úroveň technologií nebo nižší. To samozřejmě zůstává otevřené do značné míry a napříč Evropou. A když se zapojím svá, eh, do spolupráce s vámi, se státními zprávami, tak můžeme zajistit, aby se podařilo priority skutečně všechny ošetřit, aby implementace byla širší a kvalitnější u Horizon Europe. Úspěšnost, to číslo, které jste zmiňovali, to nebyla úspěšnost projektu, to je úspěšnost výběru projektů v energetice konkrétně. Musím zdůraznit, že při publikaci výzev je úspěšnost podaných projektů velmi nízká a to je velká výzva pro implementaci právní základ. To neřeší sám o sobě, ale zcela jistě to pomůže vést diskuse mezi institucemi. Ale když připravujeme implementaci, můžeme hovořit také o politických prioritách, ale můžeme také strávit hodně času na nastavení modalit programu správně, tedy grantové dohody a podobně. Eh, způsob hodnocení projektů, tak abychom mohli, alespoň doufáme, ještě dále zlepšit tuto práci, tak aby výsledná úspěšnost projektů, respektive žádostí, byla vyšší. Pak proběhly ještě připomínky k mezinárodním vztahům, k možnému Brexitu. To je samozřejmě vysoce politické, aktuální a náročné téma. Chci říci, že dnes je Spojené království členským státem EU a plně participuje v programu v této chvíli, v jeho implementaci, v výzvách a podobně. A v dohodě o vystoupení i poté zůstanou účastníci projektových týmů i nadále členy těchto týmů Ehm, až do skončení běhu eh, Horizon 2020. Eh, pokud dojde k Brexitu bez dohody, tak eh, bude nutné řešit tuto problematiku případ od případu, tak aby bylo možné zjistit, jak účastníci ze Spojeného království, jakožto už účastníci z třetích zemí, protože i taková možnost existuje, mohou i nadále participovat. Samozřejmě Brexit bez dohody, to je jeden ze scénářů, který je skutečně e, takový znepokojivější než ten řízené vystoupení Británie z EU. A pak vyjednávání Eh, se Spojeným královstvím, politické prohlášení o budoucím vztahu. Tam je výzkum a vývoj eh, dobře definován jakožto oblast vzájemné výhodnosti spolupráce do budoucna. Komise tedy je připravená, tak jak se posouváme k tomuto širšímu budoucímu vztahu v oblasti výzkumu a vývoje, tak dále na těch oblastech pracovat. A samozřejmě v návrhu komise jsou již ustanovení, o níž se ještě musí jednat v radě, musí být schválen parlamentem pro možnost připojení zemí z třetí třetích zemí, které mají velice silnou výzkumnou základnu rozvinutých zemí. Něco takového v programu Horizon 2020 nebylo. Existuje to v tom novém programu a je to velice dobrý základ pro budoucí vztahy, ale v současné chvíli se zatím zaměřujeme na nejbližší týdny. Not be able to cover the ground, that's for sure. I know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 se nedotahujeme eh, k tomu cíli v horizontu 2020. Je jasné, eh, že doufujeme, že ta implementace bude doražena eh, do konce roku 2020. Neplánujeme konkrétní soubor administrativních opatření, která se, by se v zásadě hodně lišila do budoucna. Liší se tady ovšem širší kontext, ve kterém se Horizont Evropa bude implementovat. budoucí předsedkyně komise eh, je Green Deal eh, velkou prioritou a samozřejmě výzkum a inovace, a to ona řekla zcela jasně, bude klíčový eh, pro zajištění technologie, pro výzkum a inovace. Takže v tomto kontextu si kladu velké ambice. Pokud je o spolupráci s parlamentem, těch oblasti, eh, v oblasti klimatických ambicí. Samozřejmě mezi EIT a EIC není žádná konkurence. V rané fázi se vedly dlouhé debaty mezi jednotlivými aktéry. Evropský institut pro technologie je klíčový eh, hráč. Takže eh, a